You have your voting cards and you... Máte hlasovací karty a vložili jste je do přístroje, protože teď se bude hlasovat a hlasování nějakou dobu potrvá. Budou tady týmy filmařů a máme tady také pracovníky z oboru přepravy na toto hlasování. Vřele vás vítáme. a všichni jsme připravení udělat všechno, co bude v našich silách. Okay, then we start. Dobře, takže začneme. Začneme hlasováním o dočasné dohodě, která je výsledkem meziinstitucionálního jednání a kterou 11. dubna potvrdil Koreper. Kdo je pro? Je to jmenovité hlasování. And, uh, yes. There is one too much from... Za E a F máme, a e, e, N máme o jeden hlas navíc a D taky, teď je to v pořádku. Dobře. A hlasování je uzavřeno. 38 hlasů pro, 14 proti a dvě nuly. Děkuji vám, paní Marašatě. Děkuji, paní předsedkyně. Toto hlasování bylo velmi rychlé, nevypadalo to nějak zvlášť důležitě, ale šlo do toho 26 měsíců práce. A já bych chtěla poděkovat svoji spoluspravodajce, paní Jungerius, která tomu také věnovala hodně práce se mnou, s našimi spolupracovníky, s Robertem, ze sekretariátu výboru François Lara a Jan Elana. To byli naši poradci ale vlastně to byly mnohem víc než to. Eh, všechno to byla naše společná práce a chtěla bych jim ještě jednou poděkovat. Je tiens, je tiens vraiment remercier a chci to zdůraznit, že eh, poděkování patří také celému výboru, protože tento návrh byl sválen velkou většinou a to ukazuje, že tím odrážíme eh, rozdělení těch stanovisek. Chceme bránit sociální Evropu, která brání eh, pracovníky, chce pro ně vytvořit eh, férové podmínky na pracovním trhu tak, aby to bylo co nejvyváženější a větší míry jsme pracovali na tom, abychom se vyhnuli eh, rozdělení mezi východem a západem. A jak vidíte, hodně práce, hodně vzájemného dialogu se vyplatilo, díky tomu se nám podařilo dosáhnout výrazno zlepšení tohoto, této směrnice o vysílání pracovníků. Takže ještě jednou děkuji. Madame Jungerius. Paní Jungerius. Uh, I'm not going to repeat. Já nebudu opakovat poděkování všem lidem, kterým už děkovala Elizabeth v tom svém krátkém proslovu, ale myslím si, že je také vhodné využít této příležitosti a poděkovat Elizabeth, protože ona také věnovala ohromnou část ze sama sebe a vynaložila velkou vůli, aby to dobře dopadlo a proto si také myslím, že je vhodné poděkovat vám a společně si říct, že nás čeká ještě jedno hlasování na plenárce, ale pokud jsme toto uzavřeli, tak jsme získali něco pro pracovníky a pro podniky, které chtějí dodržovat pravidla. Takže děkujeme Elizabet a děkujeme také všem, kterým už poděkovala ona a přejdeme na další téma. Thank you to both of you. Děkuji vám oběma. Dvě silné ženy. Uh, then we proceed with... Budeme pokračovat v hlasování. Budeme teď hlasovat o dopise k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizace, kde je pro a je to jmenovité hlasování. And, uh... The vote is now. Hlasování je uzavřeno. A je to 50 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Budeme pokračovat. To jsou požadavky a konkrétní pravidla pro vysílání řidičů v sektoru silniční dopravy. A máme tady zelený seznam pro hlasování, kompromis 8, kdo je pro, proti, drželi se přijato. To teď padá až po návrh 108, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si chci prověřit. Hlasování je zahájeno. Návrh 108. A hlasování je nyní uzavřeno. A je to 21 pro, 33 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh 106, kdo je pro, proti, drželi se. To také musím prověřit. Hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. 22 pro, 31 proti a jeden se zdržel hlasování. Takže to je mínus. Návrh 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme prověřit. A hlasování je zahájeno. A nyní je hlasování uzavřeno. 25 pro, 30 proti a nikdo se nezdržel hlasování. A přejdeme na kompromis 10. Je pro, proti, Prověříme kompromis 10. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 22 pro, 32 proti a 1 0. To znamená, že přejdeme na alternativní kompromis 10 a prověříme to jmenovitým hlasováním. Elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno, hlasování o alternativním kompromisu 10. A hlasování je uzavřeno. 43 pro, 11 proti a 1 nula. Návrh 115. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Musíme prověřit návrh 115. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 24 pro, 26 proti. A 5 nul. Návrh 116 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, že to bylo zamítnuto. Prověříme návrh 116. A hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno u návrhu 116 a byl přijat o jeden hlas 28 ku 27. Návrh 122 pro, proti, drželi se já bych řekla, že byl zamítnut. Prověříme návrh 122. A hlasování je nyní zahájeno a hlasování je uzavřeno. 28 proti a 27 pro. A 0 0. Návrh 117, kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme návrh 117 a hlasování je zahájeno. A hlasování není uzavřeno o návrhu 117. Je to 23 pro a 32 proti. A návrh je zamítnut. Návrh 119. Pro, proti, Zdrželi se? Já myslím, že byl zamítnut. Návrh 118. Prověříme 119. Prověříme 119. Hlasování je zahájeno a hlasování je nyní uzavřeno. 21 pro, 34 proti. Návrh 118 pro, proti, zdrželi se. Prověříme návrh 118 a hlasování je zahájeno. Hlasování není uzavřeno. Návrh byl zamítnut 38 hlasy. Ano? Paní předsedkyně, Spousta těch hlasování opravdu natěsno. Nemůžeme ovšem hlasovat elektronicky, já myslím, že bychom to urychlili. Já to beru tak, že většina s tím souhlasí, takže to tak uděláme. Takže přejdeme k návrhu 121. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. byl zamítnut 32 hlasy, návrh 120. Hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. Zamítnut 48 hlasy, návrh 123. Hlasování je zahájeno a hlasování je nyní uzavřeno a byl zamítnut 30 hlasy. Návrh 125. Hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut 32 hlasy. Návrh 124. Hlasování je nyní zahájeno a hlasování je uzavřeno a byl zamítnut 45 hlasy. Návrh 126. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 30 hlasy. Návrh 127. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. a byl přijat 31 hlasy. Návrh 128 padá, takže přejdeme na návrh 129 a hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno a byl přijat 41 hlasy. Návrh 131, hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. Zamítnu 26 hlasy. Návrh 130. 132. A hlasování je zahájeno o návrhu 132. Nyní je uzavřeno. A návrh byl přijat 28 hlasy. Návrh 133. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 30 hlasy. Návrh 10, 134, 135, 136 a 137. O těch se hlasuje společně a hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno a byly zamítnuty 34 hlasy. Návrh 138. Hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 48 hlasy. Návrh 139. Hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 46 hlasy. Návrh 140. Hlasování je zahájeno o návrhu 140 a hlasování je uzavřeno a návrh byl zamítnut 47 hlasy. Návrh 141. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut 47 hlasy. Návrh 142. Hlasování je zahájeno, hlasování uzavřeno. A návrh byl zamítnut 46 hlasy. Návrh 143. Hlasování je zahájeno. O návrhu 143 a hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut 48 hlasy. Návrh 144. Hlasování je zahájeno. A nyní je uzavřeno a byl zamítnut 46 hlasy. Návrh 145. Hlasování je zahájeno, hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut 47 hlasy. Návrh 146. Hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 48 hlasy. Pan Marta? Na rozdíl od toho, co bylo před okamžikem řečeno, tak já si myslím, že <clears throat> eh, můžete klidně hlasovat rukou u těch pozměňovacích návrhů předložených ENF. Tím si ušetříte čas. Protože tady vidíme projev velké demokracie, jak jednotně všichni hlasují. Budeme hlasovat o návrhu 147. Hlasování je zahájeno a hlasování je uzavřeno. A přejdeme na... A byl zamítnut. Přejdeme na návrh 148. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 48 hlasy. Přejdeme na návrh 149. Hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. A byl zamítnut 35 hlasy. Návrh 150. Hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno a byl zamítnut 44 hlasy. Návrh 151. Hlasování je zahájeno a hlasování není uzavřeno. Byl přijat 30 hlasy. Návrh 152 je stažen, takže přejdeme na návrh 153 a hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. A byl přijat 29 hlasy. A přejdeme na kompromis 11. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno o kompromisu 11 a byl přijat 34 hlasy. Kompromis 13 Hlasování je zahájeno o kompromisu 13 a hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut 32 hlasy. Alternativní kompromis 12. Hlasujeme o alternativním kompromisu 12. Hlasování je uzavřeno a byl přijat 33 hlasy. Alternativní kompromis 13 a hlasování je nyní zahájeno o alternativním kompromisu 13 a hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut o jeden hlas. Uh, uh, Teď musíme přejít na návrh 199. 199. Na které je to straně? Is it on 11 I can't find it. This page. Uh, Je to na straně 14. Už to vidím. Je to návrh 199. Jste tam všichni? Zahájíme hlasování o návrhu 199. Je to na straně 14 v seznamu pro hlasování. Návrh 199. Hlasování je stále zahájeno. Have you all voted? Hlasovali všichni? Před návrhem 199 máme ještě kompromis 15. Budeme o tom hlasovat nebo ne? Everything fell. Všechno padá, i tento kompromis, ano. Budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu 199. Všechny ostatní padly. Ano? I can't hear a word of... Neslyším vlastní slovo. Budeme hlasovat o návrhu 199 na straně 14, protože všechny ostatní padají. Madam eh, paní przewodnicząca. Paní předsedkyně, kompromis 15 nepadá. Tam jde o něco jiného než v kompromisu 13, který byl přijat přes alternativní kompromis. I don't always agree with, uh... Já s kolegyní Dadutou nevždy souhlasím, ale myslím, že v tomto případě má pravdu protože jsme neodhlasovali návrh 13, kompromis, alternativní kompromis 13. A proto by se mělo hlasovat o tomto návrhu. Jinak bychom mohli udělat chybu. Zvažte to ještě jednou. OK. Dobře. Já paní Jazlověcké asi něco dlužím. Asi to bude chtít třeba nějaké květiny. Měla jste pravdu, takže teď budeme hlasovat o kompromisu 15. Je to na straně 14. Ano? Já se omlouvám. Já se dívám na to, co je na seznamu prohlasování. Je to asi nedorozumění, ale správně to, jak jste říkala, o, o kompromisním návrhu 15 se nemá hlasovat, protože kabotáž už je pokrytá. To už jsme pokryli návrhem 12. We'll take a moment, but relax. Podíváme se na to, change our mind again. Takže zase jsme, paní Jaslovecká, museli změnit na to názor. Budeme hlasovat o 199, protože eh, ten kompromis 15 už byl pokryt tím hlasováním před několika minutami. My jsme hlasovali o kabotáži, tak jsme tehdy se vyjadřili k tomu. Teď tedy poznací návrh 199 Já jsem zpravodajka a říkám, že musíme hlasovat o kompromisu 15. Uh, I, I, I can't uh, uh, take your word for that because our experts... Nemůžeme uh, zohlednit to, co jste říkala, paní zpravodajko, protože naši experti nám říkají, že to tak není a že to není možné, abychom hlasovali o kompromisu 15 protože už jsme to odhlasovali, tu kabotáž. Takže teď jsme o pozměňovací návrhu 199, můžete hlasovat. Jestli chcete hlasovat, tak teď je proto ta pravá příležitost. Open the vote. Oh, it's open. It's the voting machine doesn't work. Now it works. Teď už to funguje. Vote on 199. Jsme u návrhu 199. There is one uh, eh, EPP too much. Za EPP tady jeden hlas navíc. That means that uh, uh, this vote ended in uh, 31 in favor and 20 against. 31 pro, 20 proti. Takže schváleno. Pan Becker. Omlouvám se, že to ještě celé komplikuju, ale v těch poznámkách, tu komentáři u kompromisu 15 je řečeno, že odpadne, pokud je přijat kompromisní, alternativní kompromisní návrh 13, ale ten přijat nebyl. Přijato to nebylo. A může to odpadnout pouze pokud ta 13 nebyla schválena. Podívejte se na ty kompromis, alternativní kompromisy, u 13 to tam je napsáno. A v tom je velký problém. Ta informace nebyla správná. Tam šlo o obsah toho kompromisu. V tom případě to je v pořádku, říká pan Becker. Akceptuje to, co říkáte, paní předsedkyně. A samozřejmě vám děkuji za, váš, za vaši aktivní účast při hlasování. Chceme to všichni udělat správně. Teď jsme o kompromisu 8b. Vypadá to, že už se zase můžeme držet našeho hlasovacího seznamu. Končím hlasování. Zamítnuto 33 hlasů proti, 18 pro. Teďte. alternativní kompromisy. Ne, tak ne. Podací návrh 236. Můžete hlasovat. Když kompromis odpadne, tak se jde k těm jednotným pozměňovacím návrhu jenom rámci, že bychom měli jít k té dvoustovce. Vzhledem tomu, že výsledek toho hlasování o kompromisu 15 paní předsedkyně se opět plete, takže teď jsme u pozměňovací návrh 200. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 proti, 20 pro. 239. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 32 proti, 19 pro. Pozměňovací návrh 14, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 proti 14 pro. 240. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 41 proti. 236. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 28 proti. Madam Jungerius, did you ask for the floor? No. Nope. Pani Jungerius nežádá o slovo. Mm. We go to amendment 205. 205 a 243. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto 37 hlasů proti. 241. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto 34 hlasů proti. 242. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. Teď alternativní kompromis 16. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 31 hlasů pro. Teď eh, přeskočím až na stránku 23. kde je pozměňovací návrh 333. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 33 hlasů proti. Třista třicet odpadá. 332. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 30 hlasů proti. 335. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Třista třicet šest. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 28 hlasů pro, 27 proti. Ten další odpadá. 638 a 339 společně. Můžete hlasovat. Kon, hlasování končí. Přijato 32 hlasů proti. Pa, pardon, pro. 340 odpadá. 342 také odpadá. Takže 340 1 a 343 také. 344. Můžete hlasovat. Hlasování končí. 35 hlasů pro. Přijato. 345. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 37 hlasů pro, 346. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Paní Jaslovecka. Paní předsedkyně, je možné, že na tom hlasovacím seznamu je nějaká chyba. To, co je u 344 až 346, tam je napsáno rejected, takže proč se o tom hlasí, když tam napsáno zamítnuto? I've rejected. No, No. They were not rejected. They fell. Oni nebyli zamítnuté, oni prostě odpadli. Teď budeme pokračovat, jsme u 347, můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato, 35 hlasů pro.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 Yes, our secretariat has now given you right, Madam Jaflebeka. Paní Jaslecká, tak nakonec to vypadá, že jste měla pravdu. 344 až 346 jsou zamítnuty a nehlasuje se o nich. Takže teď jsme u 347. Ale o tom určitě hlasovat budeme. Takže hlasování zahajuji. vlastně už jsme o tom hlasovali a bylo to schváleno. Tak teď jsme u 348. Ale to asi odpadá. Amendment 348 falls. Takže to odpadá. 349, o tom se nehlasuje. Tak 350. Dohromady 353. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 47 hlasů pro. 351 a 354. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 37 hlasů pro. O 355 se hlasovat nebudeme ale přeskočili jsme 352, takže 352 můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 34 hlasů pro. 355 odpadlo. Teď jsme u 357. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 49 hlasů proti. Článek 4 návrhu komise. Tady je kompromis 17. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto, 30 hlasů proti, takže budeme hlasovat o alternativním kompromisu číslo 17. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato, 36 hlasů pro. Třista šedesát 2 a 3 odpadají, takže jsme o poznací návrhu 362, společně s 363 a 364. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto, 35 hlasů proti. Teď pozměňovací návrh číslo 21. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 35 hlasů proti. 365. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 32 hlasů pro, 22 což vlastně odpadá. Stejně tak 366, to také odpadá, takže jsme u 367. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 ku 27. 23. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato, 28 hlasů pro. Dvacet osm. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 30 hlasů pro. 30. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto 38 proti. 29, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 32 hlasů pro. Kompromis 2. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato o tři hlasy. Teď 32. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 34 hlasů pro, kompromis 3. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 28 hlasů pro, kompromis 4. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato, 32 hlasů pro. Čtyřicet jedna, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 45 hlasů pro. 42. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 39 hlasů proti. 43. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto 46 hlasů proti. Kompromis 4a. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 33 hlasů proti. A teď alternativní kompromis 4a. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 38 pro, teď 46. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato, 42 hlasů pro, 47. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 49. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 29 hlasů proti. 48. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto 46 jsou proti. Dací návrh 50. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 31 hlasů pro. 52. To odpadá. 51 také odpadá. Takže jsme opozněci na 53. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 41 hlasů pro. 54. Můžete hlasovat. Hlasování končí. přijato, 35 hlasů pro. 55 odpadá, 56 rovněž, takže jsme u 57. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 46 pro, takže přijato. Kompromis 4b. Můžete hlasovat. Hlasování končí, 34 hlasů pro přijato. Pozměňovací návrh 65. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Tři zamítnuto o jeden hlas. Poznáte návrh číslo 5. Můžete hlasovat. Končí hlasování. Zamítnuto. 72. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Takže zamítnuto 69. Můžete hlasovat. Hlasování končí. přijato, 29 pro. Teď 71, ne, to odpadá. 79 rovněž. 74 také. Vlastně to odpadá celé až po kompromis 5 na stránce 32. Takže můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 32 hlasů pro. Osá 85 odpadá, takže jsme u kompromisu 7. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato 34 hlasů pro. 96. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato. 97. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnuto. 98. Můžete hlasovat. Hlasování končí. Zamítnut. Zamítnuto 30 ku 20. 99. Můžete hlasovat. Hlasování končí, přijato 34 hlasů pro. A nyní závěrečné hlasování o návrhu legislativního textu. Jde to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasování končí. Přijato.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 můj názor, respektive můj hlas, nic nezmění. Nicméně bych eh, ráda, aby můj hlas byl započten do hlasů proti. It will be 23. Takže to bude 23 na místo 22. Děkuji za vaši podporu, paní Ješověka. Takže nyní jsme hlasovali správným způsobem. Děkuji také vám všem. Bylo to velice složité hlasování. Hlasovací seznam, včetně kompromisu, byl velice komplexní. Někteří z vás jste byli velice dobře informováni o tom, jak máte hlasovat. ale děkuji vám všem, protože všichni v tomto výboru jsme si vědomi významu a tématu tohoto hlasování. Víme, že je opravdu velice významné. Takže jsme prošli tím zařívacím kolečkem a můžeme se pustit do dalšího složitého hlasování. Pokuste se stát na naší straně. Žádám tedy vaši podporu. Tak, aby hlasování proběhlo správně do všech detailů. Začneme kompromisem 10. Jste připraveni? Musíte zvednout ruku. Kompromis 10. Děkuji pěkně. Já si myslím, že bychom měli začít kompromisem 8 v tomto hlasování. Paní předsedkyně, už jsme opět všichni naprosto bdělí. Yes, we are voting on eh, George Bach's... Eh, budeme hlasovat o zprávě George Bacha, o návrhu stanoviska a budeme hlasovat o kompromisu 10. Zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže bylo to losování ve prospěch kompromisu 10. Nyní přejdeme ke kompromisu 11 na stránce 2. Zahajuji hlasování. Tak zkusíme, jestli to půjde takhle. Zvedněte prosím ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13a. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to musíme ověřit. Takže kompromis 13a. Aby to bylo přesné, takže hlasuji, pardon, hlasujeme o 13a. Hlasovali jste o kompromisu 13a. šest pro. Ale musíte zvednout ruku. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Přejdeme ke kompromisu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme ověřit. Takže kompromis 14. Zkusme to ještě opět pomocí rukou. Takže kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobrá, přijato. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přejato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní přejdeme na stránku 10. K pozměňovacímu návrhu 122. Ne, 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme ověřit. Číslo 124. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 41 hlasem. Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přejdeme na stránku 13. Kompromis, kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní přejdeme na stránku 15. Takže přejdeme na stránku 16 k pozměňovacímu návrhu 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme ověřit pozměňovací návrh 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 hlasy. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 161. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit číslo 161. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 40 hlasy. 162 byl stažen, takže není 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme těžko to rozpoznat. Takže číslo 163. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 32 hlasy. 164, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 165, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto. 166, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 167, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 168, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme číslo 168. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 40 hlasy. Nyní přejdeme ke kompromisu 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ověříme kompromis 18. Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Přijato 33 hlasy. Přejdeme ke kompromisu 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 182. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 182. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasy. Budeme hlasovat nyní o číslo 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Návrh 183. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jedním hlasem, tady o jeden hlas. Číslo 184. Kdo je pro, kdo je proti? Ověříme 184, takže zahajuji hlasování. K pozměňovacímu návrhu 184. Končím hlasování. Přijato tři hlasy. Ano, sili. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Kompromis dva, Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Úvodní stanovení 3, pardon. Pozměňovací návrh 25. Úvodní stanovení 3 k pozměňovacímu návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Úvodní stanovení 4, pozměňovací návrh 26. Ano, 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto, ale ověříme. Takže uvěřujeme pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 pozměňovací návrh 44. O něm nyní budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Původní ustanovení 8a. Kdo je pro? Je to pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 49. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Takže 49 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 34 hlasy. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato? Pozměňovací návrh 62 na stránce 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Pozměňovací návrh 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 28 hlasy. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 32 hlasy, 14 bylo proti a 7 se zdrželo. Now we will vote on the proposal for budeme hlasovat o návrhu nařízení Ruského parlamentu a rady upravující nařízení s ohledem mm, k přizpůsobení těchto nařízení sektoru. Takže je to zpráva, o které nyní budeme hlasovat. Alternativní kompromis 8. Zahajuji hlasování. Provedeme to elektronicky. Alternativní kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 31 hlasy. Now we vote on amendment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 to se nevyžadala, nevyžadala imunita hlasování. Já nechápu, proč o některých uh, zprávách hlasujeme tak a u jiných jinak. Já chci dosáhnout těch správných výsledků a proto chci zajistit, aby každý hlas byl započten. Ano, je to složitější hlasovací seznam. Takže jednodušší, když to uděláme pomocí rukou, ale vrátíme se k lidskému hlasování. Tak, abychom měli jistotu, že všechno je v pořádku, abychom nedopadli tak, že bude mít pocit, že to nebylo v pořádku, že tam bylo uh, něco nesprávného během hlasování. That means that we go to Uh, uh, all those amendments from 14 to 100 and... Takže 14 až 124 jako, jeden pozmě, jako jednom pozměňovacím návrhu není zahoje hlasování. Končím hlasování. Takže přijato 49 hlasy. Pozměňovací návrh 25 ten odpadá, takže kompromis 9. Zahajuji hlasování, končím hlasování o kompromisu 9. Zamítnuto 32 hlasy. Nyní se podíváme na alternativní kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování o alternativním kompromisu 10. Přijato 37 hlasy. Přejdeme na stránku 7, pozměnací návrh 145. Zahajuji hlasování. na straně 7. Takže zahajuji, končím hlasování. Přijato 20 hlasy. Ano. Um. Paní předsedkyně, bylo by dobře, kdybyste nám vždycky dala eh, nebo vlastně nemá cenu, abyste nám vždycky říkala to číslo stránky, protože každý máme trošku jiný dokument a tím pádem se toho zájemně neodpovídá. I'll try to not to do that. Budu se snažit. Přistoupíme ke kompromisnímu návrhu 10. Hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. a byl přijat 51 hlasy. Přejdeme na kompromis, ne, na návrh 156. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno o návrhu 156 a byl zamítnut o dva hlasy. Kompromis 11. Hlasování je zahájeno o kompromisu 11. Hlasování uzavřeno. A byl zamítnut o 6 hlasů. Alternativní kompromis 12. Hlasujeme. A hlasování končí. Návrh byl přijat 43 hlasy přejdeme na alternativní kompromis 13 a hlasujeme. Hlasování končí. A byl přijat 30 hlasy. Přejdeme na kompromis. Ne? Přejdeme na návrh 19. Hlasování zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. A návrh byl zamítnut. Návrh 166. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a byl přijat o čtyři hlasy návrh 167. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. A návrh byl přijat o pět hlasů. To bylo příliš pozdě. Návrh 169 a 168, ty jsou identické a hlasujeme o nich společně. Hlasování zahájeno. A hlasování končí. A byly přijaty o 6 hlasů. A přejdeme na návrh 172. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. a byl přijat 44 hlasy. Přejdeme na návrh 173. O první části se hlasovat nebude, ne. Druhá část návrhu 173. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A byla zamítnuta. A jdeme na alternativní kompromis 14. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a byl přijat o dva hlasy. Kompromis. Ne, jdeme na návrh 188. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut. Návrh 189 odpadá, takže přejdeme na návrh 193 a hlasování je zahájeno. A hlasování je nyní uzavřeno. a byl přijat 34 hlasy návrh 194. Hlasování je zahájeno. Není hlasování uzavřeno. Zamítnut o dva hlasy. Návrh 195. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. a byl zamítnut 11 hlasy. Návrh 196. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Návrh 197. Hlasujeme. A nyní je hlasování uzavřeno. Návrh byl přijat 40 hlasy. A jdeme na návrh 198. Hlasování zahájeno. Hlasování končí. Návrh byl zamítnut. Návrh 20. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. A byl přijat 45 hlasy. Návrh 199 odpadá, návrh 200. Budeme hlasovat o návrhu 200. Hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl zamítnut. Návrh 201. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat 31 hlasy. Návrh 202. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut. Návrh 203. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno byl zamítnut. Návrh 204 a 205 a hlasujeme o nich jako o jednom návrhu. Hlasování zahájeno. Hlasování uzavřeno. A byly zamítnuty 32 hlasy. Návrh 206. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Byl přijat. Návrh 207. Padá, odpadá. 206 taky odpadá. Návrh 207 odpadá, takže jdeme na návrh 102. Hlasujeme. Hlasování končí. A návrh byl přijat o jeden hlas. Návrh 208 odpadá. Návrh 21. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a byl přijat. 30 hlasy. Návrh 209 odpadá, návrh 210. Budeme hlasovat o návrhu 210. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. A byl přijat. Přejdeme na návrh 211. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. a byl zamítnut. Návrh 213 společně s návrhem 214 hlasujeme. Hlasování končí a byly přijaty o jeden hlas. Návrh 215 odpadá na, a také 212, takže jdeme na návrh 216. Návrh 216 a hlasujeme. A hlasování uzavřeno a byl přijat 44 hlasy. Návrh 217? Ne, to odpadá. 217 a 18 odpadá, takže jdeme na alternativní kompromis 15a. Hlasování je zahájeno. Kompromis 15a. A hlasování končí. A byl přijat 33 hlasy. Ano? Dobře, Skvěle. A jdeme na kompromis 15b. Hlasování zahájeno. 15b. 15b. Yeah. We vote on... Hlasujeme o kompromisu 15b. Hlasujeme. Hlasování končí. Well, no, it. Mm. Mm. Okay, we are. Okay we voting on compromise Yes, uh, and the... Ano, a a hlasování o kompromisu 15b skončilo 31 hlasy pro a 16 proti. Takže přejdeme na kompromis 14. Ten odpadá. We go to... Jdeme na návrh 235. Návrh 235. Našli jste to? Amendment. Návrh 235. Hlasujeme o tomto návrhu Zahajuji hlasování o návrhu 235. A hlasování končí. A byl přijat 35 hlasy. A jdeme na kompromis 15C. A hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Byl přijat 33 hlasy. A jdeme na návrh 245. Návrh 245. Hlasujeme. A hlasování končí. A návrh byl zamítnut. Návrh 246. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno 246 a návrh byl přijat. Kompromis 15. Hlasování je zahájeno o kompromisu 15. Hlasování končí. A byl přijat 53 hlasy. Návrh 248. Návrh 248. Kdo je pro? Ne, hlasujeme. Hlasujeme samozřejmě. Hlasujeme. A hlasování končí o návrhu 248. Návrh 248 Odpadá? Aha, dobře. Jdeme na kompromis 16. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí o kompromisu 16. jak to dopadlo. Okay, Byla to velká většina 50 hlasů pro kompromis 16. Takže přejdeme na návrh 254. Hlasujeme. hlasování je uzavřeno. Byl přijat 29 hlasy. Návrh 265. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Jak to dopadlo? Byl zamítnut. A jdeme na 266. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. A byl zamítnut. Návrh 267. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a byl zamítnut. Jdeme na kompromis 17, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a byl přijat 53 hlasy. Návrh 271 dílčí hlasování na žádost skupiny SAD. První část, kdo je pro, kdo je proti. Ano, omlouvám se, hlasování je zahájeno a nyní je uzavřeno. A byl přijat 38 hlasy. A vezmeme si druhou část. Hlasování je zahájeno. a nyní je uzavřeno. A byla zamítnuta 31 hlasy. Návrh 272. Hlasujeme. Hlasování končí. Byl přijat 28 hlasy. A jdeme na úvodní ustanovení. Návrh 25. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Byl zamítnut. Alternativní kompromis 1. Kdo je pro? Ne. Hlasování je zahájeno. A hlasování je uzavřeno. Byl přijat kompromis Teď na návrh 2. Paní Lope Fontaně, návrh 2. Hlasujeme. A hlasování uzavřeno. A byl zamítnut. Návrh 35. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Ano, a byl zamítnut. Návrh 36. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Nefungovalo to? Zkusíme to znovu. Už to funguje dobře. Hlasovali jsme o návrhu 36 a výsledek je byl přijat o dva hlasy. Kompromis 2. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. Alternativní kompromis 3. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat 30 hlasy. Kompromis 4. Hlasujeme o kompromisu 4. A byl přijat 51 hlasy. Teď budeme hlasovat o návrhu 56. Hlasujeme. Hlasujeme o návrhu 56. Hlasování končí. Návrh byl přijat 47 hlasy. Kompromis 5. Hlasujeme. A hlasování končí. Přijat 50 hlasy. Návrh 63. Návrh 63. Hlasujeme o návrhu 63. Hlasování končí. byl zamítnut. Návrh 64. Hlasujeme o návrhu 64. A hlasování končí. A návrh byl přijat. Kompromis 6. Hlasujeme. Hlasování končí. Byl přijat 50 hlasy. Návrh 71. Hlasujeme. Hlasování končí. Byl zamítnut. Hlasova, eh, návrh 72. Hlasujeme. A hlasování končí. A návrh byl přijat 43 hlasy. Návrh 73. Odpadá. Jdeme na kompromis 7. Ano. Prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Můžete nám vysvětlit tu poznámku, že je to kompatibilní s návrhem 78? 71, omlouvám se, pokud to tak je, tak bychom měli hlasovat společně s návrhem 71, já jsem to úplně nepochopil. Měli bychom hlasovat tak negativně proti nějakému pozměňovacímu návrhu, proti tomuto návrhu, nejsem si jistý, jestli je to nutné. Návrh 73 je kompatibilní s návrhem 71 a odpadá, pokud je přijat návrh 72. Takže jdeme na kompromis. Je to podle pravidel. Takže přejdeme na kompromis 7. Hlasujeme o kompromisu 7. Hlasování končí. Přijat 48 hlasy. A přejdeme na alternativní kompromis 7a. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. Přijat 31 hlasy. Alternativní kompromis 7b. Máme o tom hlasovat? Ano. Alternativní kompromis 7b. Hlasujeme. A hlasování teď končí. Přijat 32 hlasy. A jdeme na návrh 11. Našli jste si to? Hlasujeme o návrhu 11 a hlasování je zahájeno. Hlasování teď končí. Hlasování o návrhu 11 přijat 34 hlasy. Jdeme na návrh 95. Hlasování je zahájeno a hlasování končí. Přijat 33 hlasy. Návrh 97. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Byl zamítnut 49 hlasy. Návrh 98. Hlasování je zahájeno a hlasování končí. Přijat 51 hlasy. Návrh 99. Hlasujeme. Hlasování končí. Přijat 41 hlasy. Návrh 100. Hlasujeme. A hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Zamítnut o jeden hlas. Návrh 101. Hlasujeme. Máme o jeden hlas a hlas navíc. Pořád máme jeden hlas navíc. A byl zamítnut 37 hlasy. A přejdeme. Budeme hlasovat o návrhu 12. Hlasujeme. A hlasování končí. a byl zamítnut. A teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Hlasování je zahájeno. And the vote is now... Hlasování končí. Hlasovali jste všichni? Ano. Uzavíráme hlasování a stanovisko bylo přijato 31 hlasy.

friends, I want to thank you for... Děkuji vám za vaši disciplínu během hlasování, ale teď bych byla moc ráda, kdyby ti z vás, kteří si nechcete vyslechnout diskuzi k následujícímu bodu, odešli z tohoto sálu. Budu moc ráda, když tady zůstanete a budete poslouchat naše hosty, ale pokud se chcete bavit mezi sebou, tak budete muset odejít. A teď tedy můžeme pokračovat naší řádnou schůzí. Dalším bodem na našem programu je hodnocení agentur, které spadají do působnosti výboru EMPL. A já hned eh, předám slovo generálnímu řediteli DG Employment Evropské komise, který eh, nám podá zprávu o této problematice. Děkuji, paní předsedkyně, jsem velmi rád, že tady dnes mohu vystoupit a prezentovat výsledky tohoto externího hodnocení evropských agentur, které spadají do Eh, v působnosti našeho mm, ředitelství. Je to Eurofond, eh, Cedefon eh, v Soluně, v Žerošafturi, Uríně Bilbao, ETF v Turíně. Jsou to všechno velmi různé agentury, ale je samozřejmě důležité se podívat na jejich práci a proto komise si zadala externí hodnocení jejich práce a výkonnosti. Ještě předtím, než velmi stručně pohovořím o výsledcích tohoto externího hodnocení, tak bych možná měl popsat ten širší kontext. Víme, že e, u agentur se teď děje celá řada věcí, to hodnocení jenom jedno z nich. Jedna z nich, e, víme, že tady teď probíhá několik souběžných procesů a neměly by se vzájemně směšovat, protože jsou to všechno různé věci. Důležité abych tady e, řekl, je potřeba to všechno dobře rozlišovat. To, o čem teď budu hovořit, eh, co podrobněji, to je samostatný proces, ten byl zahájen už v roce 2015. Pokračovalo to tam tím hodnocením. Potom tady ještě jedna další věc, třístranné jednání o revizi těch zakládajících nařízení u tří těchto agentur. Proto první třístranné jednání bylo včera, shodou okolností a smysl je přepracovat eh, ta nařízení, přijmout tomu nějaký eh, společný přístup, o tom se instituce dohodly už v roce 2012 a potom další důležitý vývoj, ke kterému došlo v poslední době, je vytvoření zvaného úřadu pro pracovní trh, Labour Authority, eh, který bude také spadat, to je pátá agentura, bude to spadat také pod váš výbor a to samozřejmě bude ještě předmětem prezentace naší komisařky Marian Tyson, která eh, sem na výbor přijde 24. května. Všechny ty věci spolu do určité míry souvisí, ale já bych eh, přesto byl rád, kdybychom je od sebe oddělovali. Takže teď mi dovolte, přistoupil k tomu externímu hodnocení čtyř eh, agentur. Jsou to všechno věci, se kterými přišel externí hodnotitel. To jsou věci, které my jsme dostali, že nenutně to musí být eh, naše vlastní hodnocení to od eh, agentury PPMI Ecoris. Samozřejmě eh, vy se k tomu budete moci vyjádřit. Komise potom na základě toho připraví pracovní dokument, který by měl být formálně přijat hned po letních prázdninách. A potom tento pracovní dokument vlastně bude naše oficiální reakce na toto externí hodnocení. A samozřejmě budeme se snažit být co nejkonkrétnější, zejména v tom, jaká opatření je potřeba přijmout, abychom zlepšili práci těchto nebo jen některých z těchto agentur. A vy samozřejmě budete mít také příležitost se k tomu vyjádřit a zareagovat a my samozřejmě vaše postoje zohledníme. Evropský parlament a váš výbor se eh, podíleli i na těch konzultacích a všichni jste se mohli zúčastnit eh, rozhovor o těch hodnocení, které prováděla tato agentura a stejně tak jste od nás před týdnem před dvěma dostali tu samotnou zprávu od Ecoris. Dovolte mi, abych vám teď rychle popsal ty hlavní výsledky tohoto hodnocení. Asi bych to měl zaměřit na tři hlavní body. My jsme požádali toho hodnotitele, aby se vyjadřil ke třem bodům. Za prvé, u každé z těch agentur jsme chtěli, aby se podívali na jejich relevantnost, efektivnost, úspornost a přidanou hodnotu. Dále, potom jsme chtěli, aby se ti hodnotitele podívali na vazby, nebo ta horizontální eh, témata mezi těmito agenturami, které hledali nějaké potenciální synergie nebo překrývání zbytečné v jejich práce. A za třetí jsme je požádali, aby nastínili ty potenciální budoucí scénáře pro tyto agentury, včetně vzniku eh, Evropského úřadu pro pracovní trh. Takže to byla ta tři témata, to oni vyhodnotili a je také asi si uvědomit, že bych měl ještě předtím zdůraznit tu pracovní metodu v rámci toho hodnocení. Oni to zkoumali na pozadí toho formálního mandátu těchto agentů, podívali se na to zakládající nařízení v každém případě, podívali se na jejich pracovní programy a další programovací, programovací dokumenty a na tomto základě měřili jejich výkonnost. Není to tedy nějaká politická iniciativa, protože víme, že v ideálním případě bychom třeba nastavili fungování těchto agentur jinak. Víme, že dvě nejstarší agentury jsou už ze 70. let řídě principu tripartita, Možná, že dnes už to není úplně aktuální, ale to chci zdůraznit, protože se do toho hodnocení nemělo promítnout nějaké ideologické hodnotí nebo politické hodnocení. Tolik teď tyto tři body, rozdání témata a budoucnost. Já teď rychle projdu, jaké jsou závěry. Ten závěr byl vlastně relativně pozitivní. Hodnotitel dospěl k závěru, že agentury fungují efektivně, dosahují těch plánovaných výsledků, plní konkrétní cíle v jejich pracovních programech a přispívají k plnění obecných cílů. Samozřejmě tam byly nabíznuty určité eh, body ke zlepšení. Někde se to týkalo kvality výsledků, rozpočtových omezení prodlení při eh, dodávání těch výsledků. A potom také šlo o přístupnost nebo čtivost eh, výsledků jejich práce, čímž se zase eh, vracím k té oblasti komunikace, protože řada těch výsledků těchto agent, práce těchto agentů není úplně viditelná pro veřejnost. Oni své informace o výsledky předávají <clears throat> evropským institucím, ale jinak to ve eh, větší míry zůstává nevědětelné a to je velmi důležitý bod, který jsem chtěl vypíchnout. A ještě jedna důležitá věc je potřeba se podívat na soulad mezi cílemi těchto agentur a cíly Evropské unie. Samozřejmě také cíly komise a jsou to ty celkové hlavní cíle Evropské unie, které by se měla práce těchto agentur řídit. A to má hlavně platit pro tu eh, novou agenturu. A určitě tady je prostor pro zlepšení. Podobný závěr se týkal i o eh, efektivnosti jejich práce, eh, to přes rozpočtové škrty a snížený počet zaměstnanců struktura a složení řídících orgánů třech těchto agentur, v tomto případě se to eh, týká Eurofoundu, CDFOPu a EU OSHA, kde mají řídící výbor, který je tripartitní, co znamená, že mají 87 členů. A Vlastně ten závěr je ten, že to má velké výhody, přestože to úplně neodpovídá tomu společnému přístupu. se už v roce 2012 hovořilo o tom, že by se měla eh, zjednodušit efektivně práce těch agentur, ale zachování té tripartitní struktury, u těch tří, ten Turín je něco jiného, zachování té tripartitní struktury je také úmyslem komise, proto jsme nenavrhovali eh, změnit v tomto smyslu nakládající nařízení těchto agentur. Nechceme to měnit. Potom šlo o relevantnost výsledků jejich práce, služby, které nabízejí. Zase tady byl závěr, že to je relevantní jak pro evropské instituce, které po nich požadují splnění těch úkolů, a potom eh, jde také o ty zainteresované strany. Nicméně plánování, a nedostatek zdrojů vedou k že ten rozpor mezi tím očekáváním a tím, co tyto agentury mohou nabídnout, nemohou vždycky reagovat dostatečně na poptávku. Potom jde o přidanou hodnotu. Zase ten hodnotitel došel k závěru, že jedinečnost jejich výsledků nebo služeb je velkou výhodou, velkou přidanou, takže zase velmi pozitivní závěr tomto, tohoto bodu. Mohli teď přejít k té druhé části hodnocení, ta horizontální témata. Tady jde o konsistentnost eh, práce těchto agentů dohromady a to hodnocení identifikovalo poměrně velké překrývání práce těchto agentur, například CDFOP a ETF. Obě tyto agentury mají na starost vzdělávání, ale teoreticky na praxi to neznamená zase tak velký problém, protože mají eh, odlišné územní zaměření. V Turíně mají mm, na starosti země mimo EU a v Soluni členské státy EU. Je ale potřeba zintenzivně to spolupráce, ta je do značné míry zatím pouze bilaterální, jednorázová a většinou to je výměna nějakých znalostí nebo společná účast na různých akcí, ale bylo by asi potřeba více strategického plánování a koordinace práce těchto agentur, aby se tak dalo reagovat na budoucí výzvy. A v tom asi eh, bychom měli sehrát svou roli my, abychom zlepšili koordinaci těchto agentur. A na závěr ta budoucnost vyhlídky. Jedna zajímavá otázka, kterou hodnotili hodnotitele bylo několik možných scénářů sloučení, jestli by bylo zajímavé se podívat se na to, jestli by se ty agentury daly sloučit třeba CDFOP a ETF nebo Eurofund. Roditelé se tím zabývali a dospěli k závěru, že celkově za to ta rizika a náklady na takové sloučení by mohlo být eh, nákladnější než ty úspory, kterých by se dosáhlo. A samozřejmě i kdyby ten to dospěl k jinému závěru, ale jsem o tom mluvil s paní komisařkou. Komise rozhodně nemá v úmyslu během ještě tohoto období předkládat nějaké podobné návrhy. Takže komise tyto otázky teď řešit nebude. <clears throat> Ve světle těch rizik a výzev eh, spojených s různými scénáři slučování těchto agentur, by hodnotitelé doporučovali spíše vytvořit nějaký rámec pro posílenou spolupráci. Trošku to zní jako takový eh, bruselský žargon, ale vy určitě víte, eh, co eh, je tím míněno. Jde o to, jak více podpořit spolupráci mezi těmi agenturami, aby už to nebylo jenom čistě na bilaterální úrovni. A na závěr ještě dovolte abych eh, se vyjádřil k tomu vztahu mezi těmito čtyřmi agenturami a to budoucí, teoreticky ještě neexistující agenturou pro pracovní trh. Víme, že eh, komise před měsícem předložila formálně návrh na její založení. Tady hodnotitelé se zabývali tím, jak by tyto čtyři mohly spolupracovat s tou novou pátou. Ten potenciál pro spolupráci je ale velmi omezený. Ano, to je také důležitý bod, o kterém eh, bude hovořit paní komisařka, až přijde k vám eh, na výbor v květnu, protože ty agentury jsou velmi odlišné. Ty čtyři, které již eh, existují, jsou v podstatě výzkumné instituty, zatímco ELA bude operativní nástroj, agentura, která by měla členským státům pomoci, jak lépe spolupracovat než je tomu dnes, takže by to mělo mít operativní strukturu a já se nechci pouštět do nějakého srovnávání agentur, ale nechtěl bych srovnávat to, jakým způsobem funguje ale s tím, jak fungují ty stávající čtyři agentury. Spíše je to agentura jako Eurojust, Eurojust nebo Europol. Já vím, že to je velmi zrádné porovnávání, protože se věnují úplně jiným věcem, ale podíváme se na jejich cíle, na to, že by měli pomoci těm národním úředníkům nebo expertům, aby společně eh, lépe spolupracovali, například dělali společně kontroly nebo pomohli občanům, kteří budou pracovat v jiných českých zemích a eh, poskytovat jim informace, tak je to v podstatě podobné mandátu Eurojustu. A v tomto smyslu to hodnocení nepřekvapivě dospělo k závěru, že tady není nějak zvláštní prostor pro nějaké synergie tom ehm, nařízení, které zřizuje, ELO je tzv. rendezvous clause, kterého by se mělo po pěti letech hodnotit eh, fungování a působení té agentury. Takže v každém případě, pokud to zákonodáci přijmou, tak tady bude automaticky ta možnost po pěti letech od jejího vzniku vyhodnotit, jak to všechno funguje. Také tam by byla příležitost pro hledání nějakých synergií s ostatními. Na základě tohoto mm, hodnocení tedy teď analyzujeme, s jakými doporučeními bychom mohli přijít. No, následná fáze samozřejmě bude muset vzít do úvahy rozpočtová omezení, potřebu dosáhnout dalších, snižování nákladů. Ten pracovní materiál bude k dispozici potom po letních prázdninách a my si počkáme na vaše vyjádření, na vaše reakce a samozřejmě teď, pokud bude mít někdo nějaké otázky, tak na ně mohu odpovědět. Thank you. Děkuji pěkně. Samozřejmě, nepochybně se v tomto období zabýváme více než dříve otázkou agentur na to téma započal trialog tento týden. Byli jsme na něj připraveni a proto je velice zajímavé slyšet vaše hodnocení a vaše názory. Nyní dostane slova pan Šambo, paní Šambo, paní Sande, paní Hungarius. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat také svým kolegům, že jim nevadí, že vystoupím mimo pořadí, obvyklé pořadí, protože musím odejít, abych eh, projednával návrh o insolventnosti. Mám tady hosta z Paříže, nechci nechat čekat. Děkuji tedy eh, za slovo, děkuji za vaše vystoupení, pane generální řediteli. My jsme asi všichni Eh, moc nepřemýšleli o struktuře této práce. Teď vidíme, že se to trochu odrázelo práce těch agentur. Víme, že v současné době je připravena studie, která eh, se bude zabývat podobnými věcmi, mezi tím bude vznikat nová, až budou hotové její výsledky, ale já jsem také do určité míry pochopil, že to, o čem se tady hovořil, určité zamyšlení do budoucna a chtěl bych zopakovat věci, které eh, už byly předmětem diskuze v minulosti s našimi kolegy u těch textů, které eh, byly odhlasovány, eh, které já jsem byl zpravodajem u Eurofandu tehdy, takže to asi znám nejlépe, hodně jsem také využíval její práce. Ale co jsem v tomto smyslu chtěl říct, že bychom se možná měli vyhnout některým věcem, v té naší budoucí práci. A chtěl bych vypíchnout ty nejdůležitější. Tyto agentury, nebo minimálně tři z nich, které já znám, protože s nimi spolupracuji, tak jsem eh, si vždycky uvědomoval, že tady může být trochu eh, duplikace u efodu eh, to eh, rozdělení přesně těch úkolů nebylo úplně jasné v minulosti, ale mám pocit, že jsou využívány málo. Souhlasím s tím, co tady zaznělo během toho hodnocení o té kvalitě, efektivnosti a tak dál, ale říkám já to někdo, kdo eh, byl 20 let členem výboru Econ, myslím, že se jejich služby nevyužívají dostatečně. Ty klienti což je hlavně komise, parlament a Evropský hospodářský sociální výbor, ten možná to využívá nejvíc, ale to je trošku na jiné úrovni. Prostě toho nevyužívají dostatečně. Tady máme eh, vynikající práci, která eh, je velmi prospěšná a eh, v podstatě to stojí nějaké peníze, jsou, připravují se různé vynikající studie k různým tématům, například náklady na integraci migrac, migrantů nebo eh, stejnoprá, rovnoprávnost mezi pohlavími, ale to se potom nepromítá do naší práce. A přitom kolikrát tam mohou být už věci, které někdo udělal v minulosti, někde jinde. Takže by bylo dobře, kdyby to bylo více využíváno. Pokud se to nebude využívat, pokud to Eh, zůstane na té akademické prestižní úrovni, tak to potom povede ke snižování rozpočtu, protože bude možné argumentovat tím, že to eh, eh, k ničemu nevede. To bych vám dal jako trochu námět do budoucna, abych to neprodlužil. Za druhé, druhá věc, kterou jsem vám chtěl říci, a vy jste na to částečně odpověděl, ale možná se k tomu ještě budu vyjádřit mý kolegové. Já jsem nikdy nepochopil, zejména pohledu europoslance, co ta nová agentura, ten nový úřad by s tím mohla mít společného? Má to nějaké středisko výzkumu, hodnocení? Co to má společného s tou novou agenturou, která by vlastně měla dohlížet na provádění pracovního práva v Evropské unii? Ano, jsou tady nějací inspektoři práce, pracovních podmínek a někdo jim má pomáhat, aby spolupracovali, ale ta výzkumná centra to přece eh, jsou eh, výzkumníci, kteří musí někdy dát úkol, oni proskoumají nějakou oblast, ten gender gap nebo ty migranty. Nebo se mají podívat na eh, situaci vysílených pracovníků ale v podstatě oni by měli popsat tu realitu za těmi různými slogany. To nemá nic společného s prací tou, toho úřadu pro pracovní trh, která má vzniknout, ale eh, není to nějaká námitka, jenom vám říkám, že tím vlastně víceméně souhlasím s tím, co jste říkal, eh, pane řediteli. A mám pocit, že už mluvím trošku dlouho, tak se chci ještě eh, vrátit k jedné věci, to věc, která už byla tady přijata kde jsem s tím, s paní komisařkou mm, Tyson nesouhlasil, ona zase často nesouhlasí se mnou, tam šlo o to otázku toho složení. Těch 87 eh, členů, to je takový mechanismus, který má uspokojit všechny, zahrnout úplně všechny. právě to hezky, když vidíte, že Mezinárodní organizace práce například jich mají ale jenom 50 eh, a přitom těch členů českých zemí mají mnohem více. Jeden problém, který není úplně evidentní, a potom možná jedno řešení, nejprve ten problém. Ten problém je v tom, že to brání nějaké společné evropské vizi pro tuto agenturu, protože eh, všichni trvají na tom, že ty členské státy tam budou se všechny zastoupeny, a přitom víme, že každý členský stát má svoji vlastní eh, agenturu nebo úřad na to. Ale to neznamená, že by tam všechny musely být nutně zastoupeny. No, je to ten trochu eh, typ nacionalismu, který mi eh, v tomto smyslu vadí. A potom ještě poslední věc. Samozřejmě tam může být zastoupen kdokoliv, pokud tam bude nějaká rotace po dvou letech, pracovníci nebo zaměstnanci, já jsem eh, včera mluvil s zástupcem eh, pracovníků, kteří přesně by mohli eh, nabídnout nějakého zástupce, mohli by je vyslat z různých zemí, aby bylo to nějak geograficky vážené a tak dále. Myslím, že je možné proto najít nějaké řešení. Tohle všechno jsem chtěl říct, abyste se nad tím do budoucna zamyslel. Thank you. I'll give the floor to Madam. Děkuji, paní Sande. Bonjour et je vous remercie euh, d'être venu. Eh, dobrý den, já jsem velmi ráda, že jste dnes přišel k nám na výbor a že s vámi můžeme vést eh, dialog. Je pravda, že teď nacházíme v období, kdy eh, rozpočty jsou čím dál tím více omezovány a kdy se občané čím dál tím více ptají, na co hm, ty peníze jdou, k čemu ty prostředky slouží. A potom samozřejmě Eh, někteří ptají, jaký je smysl eh, tolika agentur. Já bych chtěla vyzvednout eh, kvalitu práce těchto agentur. Já jsem byla v Bilbao, byla jsem u Sedefopu v Soluni, jsem také zpravodajkou a s panem Šambonem už jsem spolupracovala na Sedefopu. chci skutečně vyzvihnout tu práci, která je tady prováděna velmi profesionálně. Ale už tak eh, to tady bylo řečeno, že je to malá viditelnost výsledků práce těchto agentur. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, bychom se mohli postarat o to, by to bylo viditelné pro naše občany, aby si že ta práce je užitečná a je potřeba tu práci více sdělit. Sdílet, pardon což znamená, že bychom měli mít prostředky na lepší komunikaci. A dále bych chtěl zdůraznit potřebu, a to sám říkal, lepší spolupráce mezi těmito agenturami. Jestli jsem vás správně pochopila, tak to hodnocení říká, že přestože ten řídící výbor je velice eh, velký, tak je to důležité zachovat tuto tripartitní strukturu, na to se shodneme s našimi kolegy, aby tady také byly zástupci ze všech členských států, aspoň podle mě osobně to důležité je, ale abychom dospěli eh, k té lepší spolupráci mezi agenturami, tak eh, bude potřeba prosadit eh, zástupce z těch ostatních agentur v těch řídících orgánech těch zbývajících. To asi bude potřeba změnit. Pokud budou zastoupeni vzájemně v všech svých řídících orgánech, tak se tím zabrání eh, zbytečné duplikaci jejich práce. A mělo by to dospět k nějaké lépe eh, strukturované nebo k lépe strukturovanější spolupráci. Od začátku, kdy jsme začali se věnovat eh, té otázce revize nařízení, těch zakládajících nařízení agentur, tak se neustále znovu eh, dostáváme k té otázce špatného harmonogramu, že v určité době probíhá nějaké hodnocení, potom se má reagovat na to hodnocení, ale mezi tím se zahájí nějaké další Eh, legislativní návrhy. Pokud máme lépe koordinovat, lépe organizovat práci těchto agentů, tak bychom se o to měli postarat hlavně my, měli bychom mít příkladem a měli bychom se postarat o to, aby se ta časovém průběhu ta práce lépe řídila. Thank you. Děkuji. Paní Jangerius a poté odtojíte, nebudete, nebo budete pokračovat ve svém tématu. Děkuji. Děkuji panu ředitel, že se dostavil mezi nás. Je to poprvé, kdy jste se objevil v tomto výboru. Bylo to dnes eh, speciální zasedání výboru. Trochu nás ubylo, ale to neznamená, že bychom neměli zájem o tuto práci. Já jsem se stejně jako předchozí kolegové úzce podílela na probíhajícím trialogu. Co jsem tady slyšela, bylo velice kladné hodnocení práce těchto agentur. My to vidíme stejně. Pra, organ, tyto agentury odvádějí dobrou práci. Jsem ráda, že hodnocení vygenerovalo tento návrh. Nicméně mám určité obavy na jedné straně ohledně problematiky, kterou zmínili dva předřečníci. Jedná se o to, že ten trialog začal velice pozdě. Jak bude moci vzít v úvahu ten hodnotící proces? Ten pracovní dokument komise dostaneme později. možná neoznačit za člověka, který je příliš povrchní. No. Ale nevím, jestli je vhodné, aby ty agentury byly um, sloučeny. Ten mandát trvá pouze jeden rok a v současné době se tady počítá s jednoročním obdobím. Měli bychom se připravit tady na ten další mandát. Ty plány jsou zatím ještě v nedohlednu. Já mám tendenci souhlasit s hodnocením hodnotitelů v tom, že náklady sloučení ne pouze v tomto případě, ale i velice často jsou vyšší než to, co toto sloučení přinese. A v tomto případě to platí. Možná bychom tedy neměli říkat, že ještě v tomto mandátu, ale posunou to do budoucna. Takže to je jedna věc. A druhá věc, Vy jste správně řekl, že až komisařka dorazí do výboru, tak aby nás před, seznámila o plánech s Evropským úřadem práce. Jeho založení pravděpodobně bude financováno ze stávajících prostředků pro agentury, takže možná tady nebudeme ty agentury slučovat. Ale dojde naopak k snížení rozpočtu, tak, aby se podnítěly kroky takovým směrem, který by měl být řešen buď to ve stávajícím, probíhajícím trialogu se stávajícími agenturami, anebo bude řešen v okamžiku, až budeme diskutovat o tom, jak my, jakožto Evropský parlament, budeme reagovat na návrhy související s eh, úřadem ELA. Pokud se nám to podaří začlenit do harmonogramu, tak možná uděláme chyby s ohledem na dobrou práci agentur, který bychom, kterých bychom mohli litovat. Now the floor is yours. Prosím, máte slovo. Eh, eh, Já jsem chtěl nejprve zareagovat na to, co říkal pan Šampon, ale on už odešel. Já s ním souhlasím v tom, že někdy ty agentury nejsou dostatečně využívány a já souhlasím v tom, že bychom to měli trochu motivovat k lepšímu využívání jejich práce. Také s tím souhlasím v tom, že nová agentura ELA nemá moc velké přesahy s těmi stávajícími agenturami a že skutečně k ní budeme muset přistupovat jiným způsobem. Nebude to jednoduché, už se o tom hodně diskutuje v rámci komise. No, první otázka, kterou si všichni položí, už máte čtyři eh, agentury, tak proč teď vytvářet nějakou pátou? Bude si to vyžadovat velké přesvědčovací úsilí, eh, které budeme muset všichni vyvinout proto, abychom přesvědčili o tom, že musíme přistupovat jinak. Je tady hodně nedorozumění, možná také velké lobistické úsilí proti tomu. Někteří eh, argumentují tím, že těch agentur už je příliš. A také eh, souhlasím s panem Žambanem v tom, že 87 členů řídícího výboru, že to je příliš. Musíme hodně vysvětlovat, že to má nějaký efekt, nebo že to je k něčemu. Eh, není to úplně jednoduché, ale když mluvím s eh, řediteli těch agentur, tak oni mi často říkají, že minimálně ty tři, kterých se to týká, takže v realitě, eh, v praxi to tak velký problém není, protože je tady ten řídící výbor, který ovšem rozhoduje a který má podporu těch 87. Těch 87 jsou vlastně zástupci institucí, které, takže tam to no, vysílání už eh, od roku od 80. let a v podstatě vždycky, když přistoupí nový členský stát v Evropské unii, tak přivedou tři další zástupci zaměstnance, eh, zaměstnance, zaměstnavatele a za vládu. A teď už jich je prostě tolik, plus tam jsou ty tři na evropské úrovni. A s tím je potřeba se naučit žít. A komise v tomto okamžiku nemá žádnou ambici nebo plán to změnit ta viditelnost, ta mm, čtivost nebo čitelnost výsledků, v tom já s vámi naprosto zhlasím. <clears throat> paní Sande, bude potřeba mm, se tomu věnovat. Možná, že komise by mohla přijít s nějakým akčním plánem a zohlednit to v tom pracovním materiálu, který chceme zveřejnit po létě a také tedy jde o to, jak připravit tu lépe strukturovanou spolupráci mezi agenturami. A teď v angličtině. Uh, Pak tady byla otázka, která uh, padla od všech uh, vašich kolegů. Proč je to tak chaotický a nelogický postup? Já na tom také nesu určitou, určitý díl odpovědnosti. Proč se to všechno dělá paralelně? Myslím, že to není logické a velice matoucí odpovím takto. Pokud se podíváte na revizi eh, zaskládajícího nařízení, eh, eh, k tomu je pan Šambo zpravodajem, tak to jsou takové zbytky, co zbylo tady z předchozí situace. Souvisí to také s obecným přístupem. A pokud se podívám na ten návrh, tak se domnívám, nebo na ty návrhy, tak eh, jsou zapotřebí. Mohu už teď říct, že ten návrh mnohé objasní s ohledem na každodenní fungování a sdílení odpovědnosti mezi řídícím výborem, ředitelem a komisí. Je to poměrně nepřehledné, kdo má na starosti co Souvisí to také se věnováním zaměstnanců, respektive s uváděním do funkcí. Myslím si, že e, uvítáme objasnění, které toto nařízení přinese. A bude to fungovat určitě lépe, protože CDFOP, Eurofound a EUOSHA nám někdy úplně, e, tam nám není úplně jasné, kdo co dělá. Takže e, to jsem vyjasnil, to bude dobré. Nicméně ten obrázek není některak e, radostný. K paní Jungerius nebudu předjímat e, práci komise. Vzhledem k tomu, že teď je to tak zmatené, tak na ničem nepři, nepracujeme. Paní komisařka Tysonová to řekla stále jasně. Nevím, co podnikne nadcházející komise. To tež platí o financování. Máme tady eh, eh, zvláštní prostředky na založení úřadu ELA, takže to nepůjde na úkor agentur, ale ty prostředky se budou přesouvat. Učete eh, aktuální aktivity, které provádíme ředitelství, přejdou na agentury, takže to nebudou nové prostředky, budou za ty odjenut, ale nebude to na úkor některá k stávajícím agenturám. A to tež platí podle mých vědomostí o víceletém finančním rámci. Příští finanční rámec připravuje komise. Zatím nemám žádné náznaky toho, že by se financování agentur mělo nějak, nějak měnit. Okay. Eh. Výborně. To bylo zajímavé, protože i my jsme už zahájili ten trialog na téma fungování stávajících agentur. Opravdu si myslím, že jste to vyjádřil velice jasně. Jde o viditelnost agentů, o překrývající se činnost, o náklady. Otázka zní, jestli dostáváme něco za své peníze, víme, za co platíme, vědí agentury, proč je platíme, je jasné, co chceme dostat obratem. Bohužel většina kolegyň a kolegů odešla po hlasování o vysílání pracovníků. Nicméně, Myslím, že jste nám předestřel své názory velice užitečným způsobem. A vzhledem k tomu, že se nalezáme uprostřed jednání o stávajících agenturách, tak to pro nás bylo užitečné. Mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišel a určitě se naopak budeme muset my eh, v budoucnosti vydat za vámi. A to z toho důvodu, že nadešel čas, abychom se pohnuli vpřed, abychom se zamysleli nad tím, jak činnost těchto agentur vyhodnotit a jak eh, tedy k ním přistupovat, anebo celý ten přístup a je fungování změnit. Takže děkuji. That also means that we can proceed. Má slova rovněž znamenají, že se můžeme nyní podívat na poslední bod našeho jednání, kterým je prezentace Evropského účetního dvora ohledně speciální zprávy volný pohyb pracovníků, základní svoboda, která je zajištěna, ale jde o to, že by bylo vhodnější lépe se zaměřit na fondy EU a na zlepšení mobility pracovníků. Takže máme tady zastupce Evropského účetního dvora, kteří nás minimálně jednou ročně informují o konkrétní problematice, reagují na určité obavy a nastínují možnosti další cesty vpřed. Takže vás srdečně vítám. A je to pan Puffer? Prosím, máte slovo. Takže nás prosím ujďte do problematiky. Prosím, nezapomeňte, že jsou tady lidé, kteří mají, eh, že jsou tady také lidé, eh, kteří sledují toto jednání odinut na svých počítačích. Prosím, máte slovo. Děkuji, madame eh, vice Eh, Děkuji paní předsedkyně, vážení členové výboru pro sociální věci, dámy a pánové. V roce 2018 Evropská unie oslavila výročí o deklaračního nařízení, se kterým byl zaveden volný, zaveden volný pohyb pracovníků, což znamenalo zrušení veškeré diskriminace mezi členskými státy z titulu státní příslušně. A týkalo se to samozřejmě pracovních podmínek, odměňování a dalších aspektů. V roce 2015 eh, asi 11,3 milionů pracovníků z 28 členských států pracovalo v jiném než v tom svém státu původu. Toto číslo představuje 3,7 celkové počtu obyvatel Evropské unie v pracovním věku, na produktivním věku. Věk eh, eh, také eh, znamená, že 1,1 milionu pracovníků změnila své pracovní místo to, nebo měnila ten daný stát, ve kterém svou práci vykonávali. čem spočívala naše práce na této zprávě? V rámci této zprávy o volném pohybu pracovníků jsme se chtěli zaměřit na způsob, jakým komise má zajišťovat volný pohyb pracovníků a jestli její eh, kroky jsou dostatečně efektivní pro plnění tohoto cíle. Eh, v říjnu 2016 jsme začali, začali jsme vyhodnocovat eh, pracovní nástroje, které komise má k dispozici, aby mohla podpořit na pomoci těm pracovníkům, kteří plánují pracovat v jiném členském státě. A také jestli jsou eh, efektivně na to vydávány prostředky Evropské unie z Evropského sociálního fondu, strukturálních fondů které všechny jdou na podporu mobility pracovníků v tom eh, programovacím období do roku 2020. Jeli jsme také k národním orgánům v Rumunsku, v Německu, v Lucembursku, ve Spojeném království a zkoumali jsme 23 uzavřených projektů kde šlo o přeshraniční partnery, a eh, které byly financovány prostřednictvím Euresu v roce 2015 a 2016. Potom mm, jsme v rámci tohoto auditu provedli průzkum pracovníků EURES a snažili jsme se vyhodnotit Eh, kvalitu těch nabídek, které jsou, nabídek eh, pracovních míst, které jsou zveřejňovány na portálu EURES. Co jsme potom na základě toho všechno mohli konstatovat? Evropská komise má dispozici na stroje jako je EURES a Solvit, aby zajišťovala volný pohyb pracovníků a členské státy zavedly své vlastní informační zdroje, které jsou určeny pro ty pracovníky, kteří chtějí pracovat na území jiného členského státu, anebo pro ty eh, eh, příslušníky jiných členských států, kteří, kteří pracují na jejím území. Komise nemá vždy úplné informace o tom, jakým způsobem volný pohyb pracovníků funguje v praxi. Pracovníci musí být eh, právně informováni o svých právech a musí mít také možnost ohlašovat všechny případy diskriminace. Kromě těch svých eh, vlastních eh, systémů, ale komise nemá nějaké další informace o případech ve členských státech, které, to znamená, že nejsou systematicky předávány. Další zjištění je to, že pracovníci jsou často konfrontováni s překážkami, které mohou které sice nepředstavují diskriminaci, ale které i tak brání jejich mobilitě, jako je neuznávání eh, kvalifikace, jazyková bariéra nebo přenositelnost jejich důchodových práv. Tyto překážky by také měly být eh, analyzovány vzhledem eh, k tomu, že brání volnému pohybu pracovníků. V roce 2014 byl, prohoden, byl proveden průzkum, který Eh, dospěl k závěru, že 29 milionů pracovníků se usadilo v jiném členském státě. Takže po celé řadě opatření Komise na zlepšení eh, mobility pracovníků v rámci toho současného programovacího období do roku 2020 mohly členské státy využít prostředky z Evropského sociálního fondu na právě zlepšení té mobility, ale také na vytvoření programů a strategií, které měly zlepšit i tu regionální, místní nebo vnitrostátní mobilitu. V roce 2014 v době, kdy se schvalovalo operační program Evropského sociálního fondu, komise nekontrolovala, do jaké míry členské státy efektivně připravily programy, které měly zlepšit mobilitu pracovníků. A proto nevíme, jaké, jaká byla přidaná hodnota z tohoto fondu. Byl to zejména program pro inovace, pro zaměstnanost, to jsou fondy, které řídí komise. Dále jsme, jak už jsem říkal, zkoumali 23 konkrétních projektů, které proběhly v rámci Euresu, které byly přeshraniční, které získaly podporu z evropského rozpočtu. Málo z těch projektů eh, obsahovalo definici eh, svých výsledků, například jestli se ten, ta úspěšnost bude měřit tím, že žadatel nebo uchazeč o práci najde zaměstnání. Eh, na většině části těch programů nebylo možné to vyhodnotit. Program EURES pro mobilitu pracovníků by měl sloužit členským státům na zlepšení mobility, nicméně největší eh, část těch pracovních nabídek eh, v daném české státě na jeho portálu není zveřejňována. Lidské údaje ale ukázaly, že také neobsahují důležité informace pro uchazeče, jako je odměna nebo lhuty pro předkládání eh, žádostí. Na vzorku asi 900 těchto eh, pracovních nabídek jsme zkoumali tyto aspekty. Vedli jsme také rozhovory s poradci EURES a víme, že to celkem představovalo pouze velmi malou součást těch celkových celkového počtu pracovních nabídek. Na základě našeho auditu jsme formulovali řadu doporučení, jde o známost nebo povědomí o těchto nástrojích, které by měly usnadnit mobilitu nebo mechanismy pro hlášení případu diskriminace. Také jde o využívání údajů o těchto přeshraničních pracovnících nebylo dostatečné a e, proto bude potřeba zlepšit také využívání finančních nástrojů například by měly být eh, adicionálně měly by eh, se odvíjet od jejich eh, efektivnosti. Úspěšnost by se měla měřit úspěšností hledání práce pro jednotlivé uchazeče. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. If there is someone who wants to put a question. Mnohokrát děkuji. Chce se někdo na něco zeptat? Okay. Um, yeah, I'm, I'm, I must say I feel a Já musím říct, že se tak trošku cítím pod tlakem, abych reagovala na to, co právě zaznělo. A říkám si, jestli třeba pokud jde o diskriminaci, o které jste mluvil, a o to, jestli se podávají žaloby nebo ne. Zabývali jste se tím, protože máme síť Equinet v rámci orgánů pro lidská práva a rovnost. V některých členských státech jsou schopné řešit takové případy? Otázky diskriminace vůči státním příslušníkům EU? Protože mně připadá, že ten problém, který zatím stojí, často spočívá v tom, že máme jakési předpoklady, protože jde o občany EU, že tak nějak prostě všechno vědí nebo že se s nimi zachází tak, jak bychom zacházeli se státními příslušníky třetích zemí. Vidíme je jako samostatnou kategorii, ale ono se to překrývá. A Rady pro lidská práva a rovnost možná jsou schopné řešit tyto případy diskriminace? A pokud jde o některé z těch věcí kolem EURES, tento výbor věnoval hodně času činnosti EURES a také se zamýšlel nad tím, co by se mohlo vylepšit v jeho činnosti. Můžete nám říct něco k vašim doporučením v tomto ohledu? Buď pokud jde o to, jaké informace je možné poskytovat lépe, máte za to, že EURES nabízí širokou škálu různých zaměstnání, protože často slyšíme kritiku, pracovních úřadů v tom smyslu, že nabízejí spoustu informací o málo placené, málo kvalifikované práci, ale pro hodně kvalifikované lidi v podstatě nedokážou nic udělat. Máte takový pocit? Nebo si myslíte, že nejsou dobře známí, takže zaměstnavatele je nevyužívají natolik, kolik by mohli? To bude asi vše a je možné, že budou ještě další otázky. Pokud chcete, abych se na něco zeptala, tak mi to napište na kousek papíru. A nebo poprosíme paní předsedkyni, aby nám dovolila položit otázky. Ale zdá se, že ta studie je opravdu nesmírně zajímavá. Já myslím, že v některých z našich členských států panuje dojem, že každý Evropské unii se chce stěhovat přes hranice a pracovat v zahraničí. Ale vy říkáte, že hodně lidí, kteří by o to mohli mít zájem, naráží na překážky. A proto je to pořád hodně malé procento. Když se třeba podíváme na to, že je to jenom sousední členský stát přes hranice, tak vlastně se nestěhuje velký počet lidí. Oui, merci pour votre question. Qu'est-ce que je peux vous dire Égalité entre sexes, je suis d'accord. On a commencé à faire... Děkuji také za vaši otázku týkající se rovnosti pohlaví. My jsme tuto otázku také zkoumali. Samozřejmě trváme na dodržování této zásady diskriminace v oblasti přístupu k informacím ve členských zemích. K tomu jsme také publikovali naši zprávu. Jsou to někdy nabídky práce, které nejsou publikovány centrálně na těch dalších platformách. Víme také, že má vzniknout eh, nová agentura nebo nový úřad pro pracovní trh eh, v říjnu 2018. A my doufáme, že to bude také dobrá příležitost, jak vytvořit nějaký centrální portál, který by shromažďoval všechny eh, zásadní informace Než jsem eh, začal pracovat učedního dvora, tak jsem 30 let eh, pracoval v Rumunsku, potom v soukromém sektoru, pak jsem začal pracovat na účetním dvoře, zúčastnil jsem se na řadu různých výběrových řízení a ta vaše otázka se týkala transparentnosti, jestli tam eh, nedochází k diskriminaci u těch nabídek, které jsou vyhlašovány u každého kandidáta je potřeba stanovit nějaký, eh, nějakou hutu, nevždy je to dodržováno, že těch uchazeči nevědí, jaké ty lhuty mají dodržet. A dále u nás v Rumunsku to většinou probíhá ve dvou fázích. Jednak je písemná část toho výběrové řízení, potom ta ústní část. Máme-li mít dostatečnou jistotu, eh, že jsme to všechno udělali správně, takolikrát musíme dělat eh, videokonferenci, Musíme samozřejmě zjistit, jakým způsobem reagují na otázky a pokud potom dojde k nějakému odvolání, tak máme vždycky doklad o tom, jakým způsobem to probíhalo z té nahrávky. Co bych ještě tak řekl? Zlepšit povědomí o Euresu, to je náš nejdůležitější cíl. To využívání se může lišit v každé zemi, podle těch různých nabídek. Jsem velmi rád, že se nám podařilo dobře spolupracovat s Evropskou komisí. Myslím, že to hodnocení bylo vzájemně velmi eh, pozitivní, to bych na to asi odpověděl. Thank you. Děkujeme. Při nejmenším v posledních 6-7 letech jsme se tady v Evropském parlamentu zaměřovali, a samozřejmě zvlášť v tomto výboru a v generálním ředitelství Employment, na to, abychom zajistili, že nezaměstnanost se bude snižovat. Že mladí lidé seženou práci. A ti, kteří už nejsou mladí, si udrží práci, než dostanou důchod. A aby se vytvářelo víc pracovních míst. A pak byly ty věci, které nám trvaly téměř rok, aby vznikla jakási služba EURES, která by pomáhala lidem stěhovat se přesunovat se se slušným platem za slušných podmínek a jak také bylo řečeno, tady v tomto sále jsme před pár hodinami hlasovali o vysílání pracovníků, abychom měli volný pohyb, ale za slušných podmínek. Aby se nestalo, že pracovníci budou navzájem v konfliktu. A to je ta hlavní věc, kterou jsme se zabývali v posledních deseti letech tady v parlamentu. Současně nás členské státy, ale také evropské instituce zasypávaly žádostmi chtěli, abychom toho dělali víc, pokud je o mobilitu. Ano, máme EURES. Nefungovalo to tak, jak jsme doufali. A ano, máme teď uprchlíky z jiných částí světa. Snažíme se je začlenit do naší společnosti. Oni jsou připraveni přesunovat se tak, jak my, kteří jsme Evropany, už dlouho připraveni nejsme. A pořád mluvíme o stejné věci. Vytváříme nové instituce, ale nemáme výsledky. Nemáme ty výsledky, v které jsme doufali. A někdy mě to docela dráždí. Musíme zapojit jinou část mozku? Musíme začít s osvětou. Pokud budou lidé informovaní a vzdělaní, budeme v situaci, kdy bude snazší přesunovat se. Protože když máte slabé postavení, když nemáte dostatečné vzdělání, jste v horší pozici. A zůstáváte ve městě, nebo v podniku, nebo v oboru, kde máte šanci na jakousi jistotu, ale nepřesunujete se nikam. A když se nikam nepřesunete, máme trh práce, kde si lidé připadají dost bezpečí, by se přesunovali, nemáme ty výsledky. Takže my jsme se snažili o co nejlepší výsledek, ale musí být ještě něco, co nás jako lidské bytosti posiluje natolik, abychom se chtěli někam přesunout a abychom získali práci tam, kam se pře- tam kde se přesuneme. A ještě otázka. Věc, které jsme se zabývali nejvíc v posledním měsíci, je to, že také Brexit změní náš vlastní úzký svět. Hodně se diskutuje, jsou různá technická řešení. Britové říkají, že to bude znamenat, že nenastane žádná změna z hlediska volného pohybu na trhu práce, že to bude tak jak to vždycky bylo v Evropské unii. Bude potřeba možná nějaký doklad totožnosti, který by bylo možné využívat v celé Evropě. Dalo by se říct, navzdory tomu, co bylo řečeno, eh, že jsme mluvili o mobilitě, ale moc se toho nezměnilo. A teď máme změnu, ale v opačném směru. Méně pohybu. V důsledku Brexitu. Alespoň to hrozí. Takže ano. Chtěla jsem vám to jenom trošku víc komplikovat. Můžete k tomu něco říct? Abychom měli víc argumentů a abychom měli větší naději. Děkuji za otázku. Qu'est-ce que je peux vous dire? Euh... Co bych vám ještě mohl říct eh, těmto otázkám? Já jsem skutečně hodně návštěv v hlavních městech, nebudu tady nikoho jmenovat, ale když kolikrát vidím přes den mladé lidi v kavárnách nebo na ulici, jak nemají evidentně žádné zaměstnání, tak to vede k určitým otázkám. Já sám mám tři děti, mám chlapce a dvě dívky. Nedávno jsem byl ve Štrasburku. Tam jsem se šel podívat eh, do té evropské školy, do rumunské třídy. Byli tam dva poslanci a já a na konci té schůzky eh, jsem řekl těm mladým lidem, že chtěli mít volný pohyb, chtěli, eh, chtěli eh, být úspěšní, že by se mě přihlásil do práce v evropských eh, institucích. A já jsem řekl, že hlavně ten předpoklad je, že budete mluvit třemi jazyky. Musíte pracovat s počítačem a musíte mít nějaké vysokoškolské vzdělání. pokud máte takové znalosti, takové kvalifikace, tak se můžete zúčastnit výběrového řízení do evropských institucí. Samozřejmě, že ehm, Ty testy jsou někde velmi náročné a nestačí na to jenom to původní vzdělávání, ale potřebujeme nějakou představu o tom, Eh, co by chtěli dělat, kde jsou volná místa. A samozřejmě eh, je to určitý rozpor mezi generacemi. Já se na věci dívám trochu jinak. Já jsem narodil v roce 58, mému synovi 20 let a já se pořád musím eh, vzdělávat. Já mu říkám, že pokud on chce pracovat v evropských institucích, ty pracuje v jedné bance, tak to je e, těžké, to náročné. Není to jenom ta samotná zkouška, ale musí každý den dojít do kanceláře a odvést e, kvalitní práci. A musí e, plnit těžké úkoly, kolikrát musí pracovat intenzivně, nárazově, když eh, dostane nějaký úkol, když to nestihne ty termíny, které mu někdo zadá, tak to vždycky je. Co se eh, Brexitu týče, my jsme nedělali eh, hodnocení těch dopadů Brexitu. To je politika a do toho já nevstupuji, to mi nepřísluší. Potom existují různé digitální platformy pro videokonference, které umožní propojení lidí na různých místech. My v Evropě máme stejnou mobilitu pracovníků jako ve Spojených státech. Kolikrát jako je možné, jsou tu komunikaci zajistějte jinak. Tak to eh, prostě. Je to možné dělat je tímto způsobem. Takže je to podobné jako na Euresu. Je potřeba samozřejmě splnit nějaké podmínky, aby pak někdo mohl tu nabídku dostat, to, získat to pracovní stav. Děkuji. Chce se ještě někdo na něco zeptat? Máte někdo otázku pro účetní dvůr? Pro pana Pufana? Prosím. Já se jmenuji Suzane Kratz a pracuji pro o, útvar politiky, který poskytuje podpornou analýzu pro hospodářský a sociální výbor. Vy jste zmínil určité slabiny portálu EURES, zejména co se týče pokrytí volných míst, s tím, že členské státy neinformují na evropské úrovni o všech volných místech. A také jste zmínil, ten, že ten nový plánovaný orgán by to mohl dělat lépe. Jaké by podle vás byly předpoklady? Protože komise také věnovala velké úsilí. Máme stávající síť eh, členských států, orgánů, zaměstnanosti. Tomu se nepodařilo naplnit cíl, takže co by měl Evropský orgán Úřad práce dělat, aby dosáhl lepších výsledků, protože důvody jsou často na straně členských států, nebo mohly by být. Oui, euh, la condition pour euh, nouvelle autorité européenne du travail, ça, on peut collaborer. non. Organizační předpoklady. Na těch bychom mohli s komisí pracovat. Můžeme požádat členské státy, aby uh, nahrávali informace o všech volných pracovních místech, že, že pokud chcete stát stavebním inženýrem nebo pokud chcete být právníkem v evropských institucích, potřebujete dobrou kvalifikaci. Potřebujete vysoké vzdělání, potřebujete magisterský titul v oboru práv, pak platí nějaká lhůta pro přihlášku, dejme tomu 28. květen 2018. Ale my jako auditorský orgán bychom nestanovili podmínky pro budoucnost. Samozřejmě dá se o tom mluvit s komisí na nějakých podmínkách bychom se mohli dohodnout. Dobře, prosím. Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já jsem Lee Donie Jonto, pracuji pro Evropskou komisi, generální ředitelství zaměstnanost, útvar pro uh, volný pohyb pracovníků EURES. Když dovolíte, pokusil bych se stručně odpovědět na některé otázky, ale možná ještě předtím vás uvedu do kontextu. Ano, jistě, jde o velice důležité téma, to víme všichni, je to mobilita pracovních sil, a jde o možnosti, nebo konkrétně o možnosti pro pracovníky z Evropské unie, aby se mohli usadit a aby se mohli zapojit do ekonomického a sociálního společenského života kteréhokoliv členského státu. Co můžeme udělat na evropské úrovni? Máme určitou politiku, máme právní rámec a pak máme nástroje a různé možnosti. Ta politika, jak víte, si klade za cíl zabránit jakékoliv diskriminaci, z důvodu státní příslušnosti a odstranit případné překážky. Právní rámec je celkem komplexní, to jistě dobře víte. Dnes odpoledne, a vy už jste to říkala, paní předsedkyně, jste dali zelenou poslednímu kompromisu eh, ve věci vysílání pracovníků, ve věci revize této směrnice. A máme také nařízení a směrnice v oblasti volného pohybu pracovníků. A máme nařízení o EURES. A to v roce 2016 prošlo jakousi revolucí díky tomu, co udělal tento parlament a také rada a díky návrhu komise. Takže a pak máme různé nástroje. Máme výbory, výbory s odborníky z členských států, máme sociální partnery, a máme portál EURES a síť EURES, protože EURES je portál, ale také síť. A máme projekty, které dostávají prostředky z Evropského sociálního fondu a také program EASIT. A jak víte, pracuje to, nebo funguje to tak jako obvykle, máme Brusel, Evropskou úroveň komisi, ale nejenom Evropské instituce, ty poskytují vodítka, sledují, co se děje, někdy předkládají návrhy a pak se přijímají rozhodnutí v tomto parlamentu a v radě. A členské státy mají také věci vylepšit a uplatňovat ta pravidla a někdy také realizovat programy nebo projekty. Takže zpráva účetního dvora a mimochodem byla to velice dobrá konstruktivní spolupráce a ty diskuze byly velice plodné v loňském roce. Zaměřili jsme se na nástroje a různé programy a projekty, které máme a viděli jste, že jsme přijali všechna doporučení, která byla určena komisi, ale nejenom. Někdy to bylo i pro členské státy. A také jsme naznačili, nebo chtěli jsme naznačit a informovat čtenáře o tom, že už jsme toho hodně udělali, takže teď se zaměřím na EURES a Evropský úřad práce. EURES podle prvního doporučení, prvního doporučení jde o povědomí o různých nástrojích, informačních nástrojích, které jsou k dispozici pro evropské občany a EURES patří k nim. A tady musím říct, a myslím si, že toto je faktická informace, že portál EURES je nástroj, který už je hodně vidět. Každý měsíc je tam nějaké, jsou tam nějaké 4 miliony shlédnutí a 1,5 milionu návštěv. Má hodně následovníků na Facebooku, na Twitteru, v sociálních médiích. Takže samozřejmě, když to porovnáme s jinými nástroji EU, patří mezi první tři nebo prvních pět z hlediska viditelnosti. A pak následující doporučení účetního dvora se týká lepšího využití informací, které jsou k dispozici, vylepšení sběru a dostupnosti údajů o mobilitě a u těchto dvou doporučení, dvojky a trojky, máme za to, že návrh zajistí zlepšení. A pak čtvrté doporučení se týká lepších synergií a to je pravda. Platí to pro financování v Evropské unii, co děláme, jaké Programy se financují přes sociální program a program EASY a tady máme také v úmyslu předložit konstruktivní a inovativní návrhy v brzké době, až se bude projednávat další finanční rámec. A dále máme také doporučení k portálu EURES. Týká se to informací, které členské státy posílají na tento portál. A tady jsme hodně závislí na těch informacích, které poskytují členské státy, které nám posílají členské státy. Jak víte, byla tady, jak jsem říkal, taková revoluce. V roce 2016 vstoupilo platnost nové nařízení EURES. Teď máme lhutu, všechny členské státy se zavázaly posílat všechny informace o volných místech na ten portál. Něco si samozřejmě mohou nechat, ale musí to zdůvodnit. A pak máme hodně velké ambice samozřejmě Dá se snadno říct, že je to těžké, protože jsou tam i technické otázky z hlediska interoperability systému a tak dále. Ale mohu vám říct, že máme docela důrazný dohled, ambice a motivace na úrovni členských států jsou také dobré, velké a lhůta je květen červen 2018, takže to nastane brzy a uvidíme, jestli dostaneme všechny informace a tím by se mělo značně navýšit, mělo značně navýšit počet volných pracovních míst na portálu a také životopisů. A to byla také ambice tohoto parlamentu legislativního orgánu, aby se z portálu EURES stal skutečný nástroj pro umístěvání pracovníků. A aby se to nějak realizovalo. A teď ten eh, úřad práce. květnu samozřejmě přijde komisařka a všechno k tomu návrhu vám vysvětlí, ale máme spoustu nástrojů, máme spoustu výborů, ale měli jsme za to, že by to byl dobrý nápad. A ta zpráva účetního dvora byla docela užitečná, byla tam užitečná analýza i v této souvislosti. Měli jsme za to, že je čas posílit to, co děláme, přejít na další dimenzi bylo by toto jednotné kontaktní místo, které poskytuje informace pro pracovníky, ale nejenom pro pracovníky, i pro podniky a pro národní veřejné orgány. A musíme také umožnit posílení spolupráce mezi národními orgány, protože tam rozhodně potřebujeme spolupráci ve vztahu k mobilitě pracovníků, s tím, že tento nový orgán by koordinoval inspekce například. A pak třetí osa je také možnost jakési mediace. Takže to je v kostce, co jsme měli na mysli tímto návrhem, který jsme předložili 13. března tohoto roku a skutečně doufáme, že budeme, máme tak ambiciozní časový plán a doufáme, že ho splníme Chtěli bychom, aby ten úřad začal fungovat od ledna 2019. Děkuji. Chcete k tomu něco říct? Dobře, takže děkuji za vaše příspěvky a děkujeme panu Pufanovi, že mezi nás přišel do výboru pro zaměstnanost. A děkuji také těm, kdo nás sledovali u obrazovky počítače a znamená to, že můžeme také uzavřít toto zasedání.